Krásné dobré ráno, dámy a pánové, je 9 hodin 10 minut. Vítejte, mohli bychom hned začít s naším pořadem jednáním. Budeme hlavně hlasovat, tak doufíme, že všechno zvládneme v maximálně 2,5 hodině. Nejprve tedy přijetí pořadu jednání, k tomu bych vám rád něco řekla, sice na žádost zpravodaje stanoviska týkajícího se eh, výboru INTA eh, eh, dohoda o volném obchodu a dohoda o ochraně investic, takže bych rád navrhl ve jménu stínových zpravodajů změny ke dnešní agendě k sedmičce pětce a devíce, kde se mělo hlasovat právě o, tyto, o těchto dvou dohodách, se nebude konat. E, pořad jednání číslo 10, usnesení týkající se obou dohod s Větnamem budou odhlasovány e, v rámci nelegislativního usnesení o dohodě o ochraně investic. Nemáte-li žádné námitky, pořád je tímto schválen. Okay. Point two, no. Takže bod 2, já k tomu nic nemám jako další. Eh, bod 3, můžeme schválit pořad našeho jednání z 1. října ze 14. října. Máte nějaké připomínky za vaše stranu? Není tomu tak. A v tom případě můžeme rovnou přijít k pořadu eh, číslo čtyři. K bodu číslo čtyři máte sebou vaše hlasovací lístečky, eh, hlasovací kartičky, připravte si je. První hlasování se týká lidských práv, demokracie ve světě a politiky Evropské unie v této oblasti, výroční zpráva za rok 2018. A rád bych se zeptal zpravodaje, jestli si chce vzít slovo. Nebo... Uh, uh, Prosím vás, je tady příliš mnoho hluku v této části místnosti. Mohli byste se laskavě stěšit a posadit. Děkuji. My už jsme dvakrát eh, tuto zprávu prezentovali, čili já bych teď jenom chtěla velice srdečně poděkovat všech, kteří se zúčastnili na této práci, eh, zaměstnancům, poslancům a také bych ráda poděkovala za tu krásnou atmosféru, v níž se konaly všechny naše diskuse. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Nějaké připomínky, není tomu tak, takže pojďme začít s hlasováním. Já budu potřebovat samozřejmě, Ráchel, vaše vaši pozornost, abyste sledovala, jak budou hlasovat jednotlivé politické skupiny. Takže kompromis jedna pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis dva pro, proti, zdržel se, přijato. Tři pro, proti, zdržel se. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Já jsem to udělal schválně, abych si všiml, jestli vy eh, zůstáváte pozorní. Takže tady další pro, proti, zdržel se, kompromis 3 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 147 pro, proti, zdržel se přijato. 148 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se přijato. 212 pro, proti, zdržel se přijato. 17 kompromis pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se schváleno. 226 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdržel se přijato. 310 staženo, kompromis 30 pro, proti, zdržel se schváleno. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, přijato.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 proti, zdržel se přijato. Kompromis 42 pro, proti, zdržel se přijato. 43 pro, proti, zdržel se přijato. 44 pro, proti, zdržel se přijato. 45 pro, proti, zdržel se přijato. <clears throat> Dostáváme se k recitálům 57 pro, proti, zdržel se přijato. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 68 krespo pro, proti, zdržel se. Tak toto si zkontrolujeme. 68 elektronicky. Zahajuji hlasování. Tři nám chybí ještě. Dva. Takže už hlasovali všichni, takže ukončuji hlasování. Zamítnuto 34 ku 27. Kompromis 47 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 48 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 49 pro, proti, zdržel se přijato. 50 pro, proti, zdržel se přijato. A dostáváme se k 51. pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 2 pro, proti, zdržel se. Takže kontrola dvojky, zahajuji hlasování. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 35 ku 29. 3 a 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, čili elektronická kontrola pozměňovacího návrhu 5. Ukončuji hlasování. So, this amendment... Že tento pozměňovací návrh byl zamítnut. A teď se dostáváme k 6, 7, 8, 9 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 10 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 11 odpadá. 12, 13 odpadá. 14 pro proti, zdržel se přijato. 15 pro, proti, zdržel se přijato. 16 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to raději zkontrolujeme. 16 elektronicky. Takže 16. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 17 pro, proti, zdržel se přijato. 18 pro, proti, zdržel se přijato. 19 a 20 pro, proti, zdržel se. No, já bych rád zkontroloval 19 tady pro, proti, zdržel se. Elektronicky 19 a 20. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 22 pro, proti, zdržel se přijato, 23 pro, proti, zdržel se přijato, 25 pro, proti, zdržel se přijato, 26 pro, proti, zdržel se přijato, 27 a 28 pro, proti, zdržel se přijato, Všechno toto jsou 29 pro, proti, zdržel se, přijato. Musíme hlasovat, zkontrolovat 29. Zahoj hlasování. <laughs> One missing. One missing. The vote is closed. Ukončuji hlasování. This has been adopted. 30 and 30. Oh. Výsledek 31 k 27. 30 and 31 in favor. Ne, 30 a 31 pro, proti, zdržel se přijato. 32 pro, proti, zdržel se přijato. 33 pro, proti, zdržel se přijato. 34 a 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 36 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 37, 38 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41, 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 43, 44 pro, proti, zdržel se. Kontrola 43, 44, zahoju hlasování. Ukončuji hlasování. Wait, wait until the... so. And... Takže zamítnuto. Teď se dostáváme ke 45. Pan von Dalen pro, proti, zdržel se zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se přijato. 47 a 49 pro, proti, zdržel se přijato. 50 pro, proti, zdržel se přijato. 51, 52 pro, proti, zdržel se přijato. 53 pro, proti, zdržel se přijato. 54 pro, proti, zdržel se přijato. 55 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 56 pro, proti, zdržel se kontrola 56. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Takže teď se dostáváme k závěrečnému hlasování návrhu takto pozměněného usnesení. Zahajuji hlasování. Ještě nemáme tři kolegy. Probuďte se. Tři kolegové stále ještě nehlasovali. Dobře, jak to vzdávám. Ukončuji hlasování a bylo to schváleno 48 hlasy. Srdečně blahopřeji zpravodaji. A okamžitě přecházíme k dalšímu bodu, to je bod číslo 5. A Dovolte, abych hned přistoupil k hlasování. Ready for the next report by Perla? So, we start with... Takže začneme. 58, 59, 60, 64 have been Takže uh, 58, 66 byly staženy, takže kompromis Jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 125. Eh, to je skvělý ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 145 bylo staženo, takže kompromis 11, Kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel, staženo, a pardon, přijato, kompromis 12, Kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, kompromis 13, Kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže potom kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže potom musíme hlasovat o 192. Pane Baseska, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme 192, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Takže teď 195. <clears throat> Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Takže 195. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to bylo docela jasné. Takže 196, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a zamítnuto. <clears throat> Potom 199, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Eh, zamítnuto. 200. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 201. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 215. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme 215. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 222, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom 225, paní Piry, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 18, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato. Takže potom eh, máme 243, pan Bilčík, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel a eh, přijato. Kompromis 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se a eh, přijato. Kompromis 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Potom 289, pan Basesku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 290, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Ověříme. Dobrá, takže ověřujeme 290. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Možná je třeba, aby se člověk díval na celý výbor. 291, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 292, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 293, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 294, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. 295, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Přijato. 319, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme znovu ověřit. 319, myslím, bylo zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. 320, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 321, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 322, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 323, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 324, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 29, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 300, eh, kompromis 30. Přijato. Kompromis 31. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 333. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 334. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 335. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 32. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 333. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 34, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 35, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Teď 356. Halicky Sikorsky. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 357 Lopez, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 358, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 36, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 372. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 373. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 394, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 394. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dobré. Tak to bylo docela jasné. 395, kde je pro?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 Pan Tanžan, kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme 28 za jeho hlasování. Přijato. 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, přijato. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro,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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 57 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To byla 57. Teď se dostáváme k právním východiskům. Pozměňovací návrh 1, kde je pro, kde je proti, přijato. 2, 3, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 4, kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 5, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 6, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 7, pardon. 8, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. A potom tedy elektronické hlasování o takto upraveném návrhu zprávy. Kdo je pro? A pardon, zahajuji hlasování. Čtyři chybí. Tři, dva, jedna. Všichni. Přijato 47, 12. Děkuji. Děkujeme také stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. A teď se dostáváme k bodu číslo 6. Provádění společné bezpečnostní a obrané politiky, výroční zpráva za rok 2018. Zpravodaje je pan Danžan, chcete si vzít slovo? Není tomu tak. Takže začneme s hlasováním. Kompromis jedna Kompromis pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicet devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se přijato. Jo, to všechno padá. Dobře, 47. 39 nebylo schválena, takže přecházíme na 42 paní Neumann. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro,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 a je to zamítnuto. Kam tedy pokračujeme teď? Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Máme kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 95 pro, proti, zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 97. Zahajuji hlasování. Uzavírám a je to schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 Nepadá, zdá se. Stovku jsme zamítli, ano. Tím pádem 101 padá v případě, že stovka je schválena, jenomže ona byla zamítnutá. Aha, dobře, teď to chápu. To mi chybělo, tahle informace. Tak. Tak je to moment pana Galera. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to prověříme. Uzavírám a je to schváleno. A ti nám padá 102. A můžeme pokračovat kompromisem 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 119 a 120, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám a je zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 136 pro, proti, zdrželi se schváleno, 141 pro, proti, zdrželi se schváleno. 142, 143 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 148 pro. Můžeme to prověřit? Dobře. 145 prověřujeme. Uzavírám hlasování. Tak to je zjevně zamítnuto. 46 pro, proti. Ještě nám, co jsem řekl? Řekl jsem 46, takže 48. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 152 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Zamítnuto? Prověříme. 152. Zahajuji hlasování. Máme zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Takže 150. Pan Casteldo. Uzavírám hlasování. Máme přijato 26 ku 25. 146 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 153 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto, ale asi to prověříme. 153 zahajují hlasování. Dobře, mám informaci, že 143 nám, 153 nám padá, takže nebudeme hlasovat. To je dobré pro 153. 151 tedy. O té musíme hlasovat? Ano, dobře. 151. Paní Zovko, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. 151. Zahajuji hlasování. Máme u konce a bylo to zjevně přijato. 154 pro proti, zdrželi se, zamítnuta. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 159 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 159 zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Zamítnuto. Sto padesát sedm pan Galer pro, proti, zdrželi se. Přijato. Tak. 158 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, prověříme, takže 160, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a je to přijato. 161 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 164 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 164 zahajují hlasování. Uzavírám hlasování a zjevně zamítnuta. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 168 zahajuji hlasování. Uzavírám a je to přijato. 169, 170 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 171 pro, proti, zdrželi se přijato, 172 nám padá, to je dobrá zpráva, 173, no to je krása, Takže můžeme pokračovat 181. Horvat Azmany Benion Grošel. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 9a. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Máme 189 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 190 pro. Proti? Zdrželi se? Prověříme. 190 zahajují hlasování. Uzavírám a máme zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 198. Zahajuji hlasování. Uzavírám a máme zamítnuta. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 203 a 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 202 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 202. Paní Kanko, pro, eh, pardon, zahajuji hlasování. 202. Uzavírám hlasování a je to schváleno. 201. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme opět. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Máme zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10a pro, proti, zdrželi se, přijato. 212. Paní Kalněte, pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 212. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Máme přijata. 213 pro, proti, zdrželi se přijato, 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 218 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 219 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 217 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 214 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 214, zahajuji hlasování. Konec. Přijata. Kam tedy pokračujeme? Máme 216. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověříme? Dobře. Tak 216, paní Neumann, Uzavírám. Máme zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 224 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželo se přijato. 229 pro, proti,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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 254 zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. Dobře, to bylo schváleno. 255 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 255 zahajují hlasování. Zavírám. Máme zamítnuto. Dvěstě padesát devět. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 257 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 258 zahajují hlasování. uzavírám a je to schváleno. 260 nám padá, 261 pro, proti, zdrželi se schváleno. 262 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 263 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se. A věříme, 266 zahajuje hlasování. Uzavírám. Je to zamítnuta. 265 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 265. uzavírám. Paní Neumann vyhrála, takže už nemusíme dál to zkoumat. Máme schváleno 265, 264 nám tím padá. A tím jsme se dostali už ke kompromisu 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 275 pro, proti, zdrželi se, Prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám a je to zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 282 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko padá. Co tady dělá? 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 286 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 284 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 294 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, 294 zahajují hlasování. Uzavírám. Přijato. 295 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 296 pro, proti, zdrželi se, přijato. 297 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 297 zahajují hlasování. Uzavírám a je to jasně přijato. 298, 299 a 300 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 301 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Je to návrh pana Kastelda, zahají hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 302 pan Peters pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 303 pro, proti, zdrželi se, a věříme 303, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Odpadá nám tady něco? Ne. 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 305 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 314 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 315, 316 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 317 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 318 pro, proti, zdrželi se přijata 319 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 322 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 325 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 321 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 320 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 320 zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 324 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Prověříme. 324 zahajují hlasování. Máme přijato. 323 pro, proti, zdrželi se, přijato. 326 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jdeme na další stránku neuvěřitelné a jsme u 340 pro, proti, zdrželi se, Prověříme. 340 zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 347 pro, proti, zamítnuto. 348 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 349 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 350 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 22 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 23 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 24 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 378 pan Orden pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 379 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. 387 paní Sikorsky pro, proti, zdrželi se, prověříme. 387 Uzavírám. Máme přijato. 388 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 388, zahají hlasování. Třista osmdesát osm. Uzavírám. Přijato. 389 pro, proti, zdrželi se. Ověříme také 389. Uzavírám. Máme přijato.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 Ověříme. 396 zahajuji hlasování. It's closed. Uzavírám a je zamítnuto. Místo předseda má další pozměňovací návrh, pan Vašikovský 393. Pro, proti, zdrželi se, a věříme také. Zahajuji hlasování. Uzavírám a máme schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 405 pro, proti, zdrželi se, přijato. 406 pro, proti, zdrželi se přijata. 407 pro, proti, zdrželi se přijata. 408 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 409 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 410 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Máme 418 fight a další pro, proti, zdrželi se přijato. 419 pro, proti, zdrželi se přijato. 420 pro, proti, zdrželi se přijato. 421 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 422 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. při, přijato. 423 pro, proti, zdrželi se a prověříme 423 zahajuji. Uzavírám a máme přijato. 424 pro, proti, zdrželi se přijato. 432 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 427 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 425 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 425 zahajují hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 431 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 429 a 430 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 428 pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme. 428 zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijata. Další padá. 433 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 433. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Je to přijata. Takže Pokračujeme 437, 5 a další pro, proti, zdrželi se, přijato. 438 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 440 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 439 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijata. 451 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 451, hlasujeme. Uzavírám. Zamítnuto. 452 pro proti, zdrželi se, A věříme. 452. Uzavírám, zamítnuto. 454 pro. Má to být 454. Paní Neumann pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 453 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 455 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 457 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 456 pro, proti, zdrželi se, přijata 458 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 459 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 460 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 461 pro, 464 ve skutečnosti pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 463 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 462 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 462 hlasujeme. Uzavírám a je schválena 31 ke 30. 461 padá, 466 pro, proti, zdrželi se, schválena. 467 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 467 hlasujeme. Uzavírám hlasování. Schváleno. 468 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 469 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 470 pro, proti, zdrželi se, přijata. 471 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 472 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. 472. Hlasujeme. Přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 482. Glucksman a další. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Hmm, to ověříme, 482 hlasujeme. It's closed. Uzavírám a je to přijato. Máte pravdu. 483 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 483. Hlasujeme. Uzavírám. Zamítnuto. 484 pro, proti, zdrželi se, přijato. 485 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. 485 zahají hlasování. Uzavírám. Je přijata. 486 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Tak co Avko? Avko 2 pro, proti, zdrželi se, přijata. Avko 4 pro, proti, zdrželi se. Ověříme Avko 4, hlasujeme. Uzavírám. Přijata. Avka 7 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Avka 7 hlasujeme. Uzavírám hlasování a je to zamítnuto. Avko 8 Bylo to 24 ku 37. Avko 8. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, prověříme Avko 8. Zahojí hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Avko 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 10 pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat. Avko 10 zahajuje hlasování. Uzavírám. Takže je zamítnuto. Avko 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko 20 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Avko 20. To bude znovu těsné. Uzavírám. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se. Přijata. 22 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Avko 22. zahoví hlasování. Uzavírám. Zamítnuta. právní východiska. Číslo jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři pro. Ověříme trojku. Uzavírám. To je tedy přijata. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijata. Pětka pro, proti, zdrželi se přijata. Šest pro, proti, zdrželi se přijata. Sedm pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Číslo sedm zahajuje hlasování. Uzavírám. Přijata. Číslo 8 pro, proti, zdrželi se přijata. 9 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Číslo 9 zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijata. 10 pro, proti, zdrželi se přijata. 11 pro, proti, zdrželi se přijata. 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Číslo 12 zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. Máme zamítnuta 32 ku 30. A teď můžeme tedy hlasovat o celé zprávě, jak byla pozměněna nyní, zahajuji hlasování. Uzavírám. Je to schváleno 41 hlasy ku 22, dva se zdrželi. Gratuluji. Wait a moment. Počkejte okamžik, pan Wallace. Bohužel bez mikrofonu. Naše skupina NGL předloží menší novou zprávu k této zprávě. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Wallace. A teď se dostáváme k hlasování týkající se Větnamu. Byl jsem informován o tom, kolegové, že začneme hlasováním o bodu číslo 8. Je to tedy ta nejaktuálnější informace. Dobře, takže začneme hlasováním o bodu číslo 8. 8. Dohoda o ochraně investic mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Větnamskou socialistickou republikou na straně druhé. Spravodajem pro naše stanovisko je Izabel Vizelima. Izabel, chceš si vzít slovo? Děkuji, pane předsedo. Jenom dvě slova já budu hovořit ve francouzštině. Dovolte, abych poděkovala srdečně všem, kteří se účastnili těchto jednání a děkuji také za výsledek, kterého jsme dosáhli. Nikdy není snadné dospět k dohodě když jsme měli jednu věc, a to bylo skutečně naše záběry, to, co chceme, to, čeho chceme měli dosáhnout, je zlepšení, zlepšení ehm, situace s lidskými právy ve Větnamu. Tam, kde jsme se nemohli dohodnout, to byla cesta, kterou se obírá k tomuto cíli ale rozhodně jsme si všichni zajedno, eh, kam chceme tedy dospět. A proto jsme se rozhodli hlasovat o tomto usnesení bez hlasování o eh, té dohodě odložit anebo zamítnout. To by nám zamítlo, alespoň to bylo stanovisko celého souboru osob, které se účastnili vyjednávání to by nám umožnilo vyslat silný politický signál. A pak, když se to potvrdí, tak jak to, co jsme vyjednali, to bylo takřka jednotné. E, takže děkuji všem za tohoto ducha kompromisního vyjednávání, abychom jako parlament vyslali velice silnou zprávu. Děkuji všem. Děkuji vám. Máte někdo nějaké další připomínky? Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o tomto seznamu, ano? Jedna staženo, dvojka, pardon, trojka pro, proti, zdržel se, kontrola. Zahajuji hlasování. Close. Ukončuji hlasování. Přijato. Dvojka odpadá. Nehlasuje se o čtyřce. Kompromis jedna pro. Proti zdržel se přijato. Kompromis dva pro. Proti zdržel se přijato. 11 nehlasuje se, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato, 4, kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 22, paní Hautala pro, proti, omlouvám se, Kompromis 4 z kompromisu 4 jsme šli k pozměňovacímu návrhu 22. Jsme uprostřed hlasování. Čili kdo je pro? Proti? Zdržel se? Čili kontrola 22. Eh, kompromis 5 je až po 22. Takže teď se hlasuje o 22. It's... Ukončuji hlasování a bylo to zamítnuto. A teď přicházíme k kompromisu 5 pro, proti. Zdržel se. Takže kontrola kompromisu 5, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď už se dostáváme k závěrečnému hlasování týkající se navrženého stanoviska jeho pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Dva kolegové ještě nehlasovali. Takže ukončuji hlasování. Přijato 48 hlasy, 8 proti, 6 se zdrželo. A nyní se dostáváme k bodu číslo 10. A to je tento hlasovací seznam. Takže Teď hlasujeme o uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou uní a Větnamskou socialistickou republikou. Kompromis 1 pro, kompromis 2 proti, zdržel se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato, Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se. Čili kontrola kompromisu 6 zahajuje hlasování. Ukončuji. Přijato. Se, kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. Elektronické hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Pět kolegů ještě hlasovalo. Tři, dva, dva. Ukončuji hlasování. 47 ano, 7 ne, 8 se hlas zdrželo. Takže tím jsme skončili hlasování. Děkuji kolegům, že se účastnili a teď bezprostředně začneme se zasedáním koordinátorů. Eh, takže eh, koordinátoři, zůstaňte, ostatním vám přeji krásný den, uvidíme se dnes odpoledne.